s touto politikou, která čím dál tím více sází na produkci, měli bychom zvýšit počet zaměstnanosti. Vážený pan komisar, vážený pan predseda eh, rady, eh, rokovaní. Vážený pane eh, komisaři, pane předsedo, jednání Evropské rady